Dear colleagues, dear colleagues, we have to vote in a short time. Chviličku budeme muset přistoupit k hlasování, protože eh, v 10 eh, hodin eh, nás sem zavítá pan komisař, který již čeká. Takže musíme dohlasovat pokud možno rychle. First. Um, a dávám slovo paní McGuinness. Já vás prosím o strpění, protože hlas, má, má hlasovací karta a já jsme se, eh, tak říkajíc, roz, rozešli jinými cestami. Takže jestli bych mohla hlasovat eh, manuálně, můžete prosím požádat vaše zaměstnance, aby tu kartu přinesli protože budeme mít jedno dlouhé hlasování. A teď můžeme začít s osmnáctkou eh, na pořadu jednání, což je přijetí pozměňovacích návrhů protokolu z roku 98 o persistentních organických znečišťujících látkách a zahajuji hlasování. Everybody voted. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Schváleno. Dalším bodem je pozměňovací návrh protokolu z roku 98 o přezraničním znečišťování těžkými kovy. Hlasujeme. Všichni, všichni, konec hlasování. Schváleno. Now we are going to the point 23. Teď bod 23. což je zpráva o posílení inovací a hospodářského rozvoje v budoucím řízení evropských zemědělských podniků. Pravodajem je pan Zofoli. A začneme hlasovat pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, kdo se zdržel schváleno. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, kdo se zdržel schváleno. Kompromis 1. Jde pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. A e, nyní e, dva pro, proti, kdo se zdržel, zamítá se. Nyní pozměňovací návrh 16. Pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 27 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Pozměňovací návrh 26 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 17 pro, proti. Aha, takže přecházíme teď ke kompromisu 3. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 44 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Pozměňovací návrh 39, 4 pro, proti, zdrželi se. Prověříme. Všichni hlasovali? 39. Konec hlasování. Zamítá se. A nyní kompromis 4. Pro, proti, drželi se. Schváleno. 55. Ne, 48 pro, proti, zdrželi se. Prověříme. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Schváleno. A nyní pozněcí návrh 55 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Pozměňovací návrh 53, část 2, pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní pozměňovací návrh 56 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 57 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Poznací návrh 65 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 66 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 67 pro, proti, zdrželi se. Prověříme. Všichni hlasovali? Ještě ne. Konec hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 69 pro, proti. Prověřme. Všichni hlasovali konec hlasování. Zamítá se. Pozměňovací návrh 71. 1 pro, proti, drželi se. Schváleno. 76 2 pro, proti, drželi se. Zamítá se. Poznací návrh 71 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 72 pro, proti, prověřme. Všichni hlasovali, konec hlasování, schváleno. 73 pro, proti, zamítá 74 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 82 pro, proti, zdrželi se. Prověřme. Hlasovali všichni, konec hlasování. Zamítá se. 78 část 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. 83 pro, proti, zdrželi se schváleno. 84 pro, nikdo pro, proti, zamítá se. 86 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozněcí návrh 96 pro, proti, zdrželi se. Prověřme. Všichni hlasovali, konec hlasování. Zamítá se. 98. Jmenovité hlasování, které žádá FDD. Devatenáct lidí to podporuje. Kdo eh, je pro toto jmenovité hlasování? to není dost, to není 19. Dobře. Takže kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Prověřme to. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Je to schváleno. Pozměňovací návrh 102 pro, proti, zdrželi se schváleno. Přecházíme k dalšímu návrhu, což je 99 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Pozměňovací návrh 104 část 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. 1042 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. A nyní návrh toho stanoviska elektronicky. Schváleno, konec hlasování a blahopřejeme samozřejmě zpravodaj. E, nyní zpráva Demesmaker o strategii Evropské unie k biodiverzitě. 33 e, pro, 37 tedy pro, proti, zdrželi se, prověříme. Všichni hlasovali, konec hlasování. Zamítá se. Usnávací návrh 40 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Pozměňovací návrh 39 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 46 pro, proti, zdrželi se. Prověříme. Všichni hlasovali. Schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 56 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 57 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 58 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 59 pro, proti, zdrželi se, prověříme. Konec hlasování zamítá se. A nyní kompromis čili kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Schváleno. Pozměňovací návrh 62 pro, proti, zdrželi se. Prověříme. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Zamítá se. Šedesát šest pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis pět pro, proti, takže se schváleno. 79 pro, proti, zdrželi se schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 93 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 107 pro, Proti. Zdrželi se. Prověřme. Všichni? Konec hlasování. Zamítá se. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 1 na 8 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 96 pro, proti, drželi se. Schváleno kompromis. Chcete to prověřit? Prověřme 96. Všichni hlasovali, konec hlasování. Schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 131 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. 141 pro, proti, zdrželi se. Prověřme. Všichni hlasovali. samitas. Paní Paní McGuinness teď hlasovala už s kartou, takže myslím, že zase zamítá. 1, 3, 5 pro, proti, zdrželi se, prověřme. Všichni, konec hlasování. Zamítá se. 1,44 pro, proti, zdrželi se schváleno, 1,45 pro, proti, zdrželi se zamítá se, 1,09 pro, proti, zdrželi se schváleno. 303 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Pozměňovací návrh 309 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 332 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 157 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 158 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 156 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 160 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 161 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, kompromis 12, takže to ještě prověříme 161. Konec hlasování. Zamítá se. Kompromis 12. Pro. Proti zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 165 pro, proti, zdrželi se. Prověříme. Všichni hlasovali, konec hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 166 pro, proti zdrželi se, zamítá se. 167 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 168 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 169 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 170 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 171 pro, proti, zdrželi se, prověříme. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Respinto. Mítá se. Emendamento 170. Uh, 173, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 13, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. A 211, kdo je pro? Proti. Zdržel se, ověříme. A Končím hlasování a je to zamítnuto. E, eh, 175, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. A bylo to zamítnuto o jeden hlas. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. 170. 176. 176, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 182, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování a je to zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o 177. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 199. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 195, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 220, kdo je pro? A dvě, 200. Pozměňovací návrh 200, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 209, e, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 213, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 215, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 14, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 235, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 240, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 229, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. 226, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Hlasovali všichni. Hlasování u konce, zamítnuto. Kompromis 15, kdo je pro? Proti? Zdržel se? A schváleno. 222, pardon, eh, kdo je proti, pro, zdržel se schváleno. 252. část. E, eh, 259 teď musíme odhlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 265, je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. A nyní 260, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 258, kde pro? Proti? stačil se zamítnut. 261, kdo je pro? Proti? stačili se zamítnout. 262, kdo je pro? Proti? stačili se schváleno. 269, kdo je pro? Proti? stačili se schváleno. 270, kdo je pro? Proti? stačil se zamítnout. 271. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Eh, kompromis 60, eh, eh, kdo je pro? 16, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 279, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 280, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 276, kdo je pro, proti, zdrželi se, a to ověříme. Končím hlasování. Zamítnut. Dvěstě sedmdesát sedm, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Ověříme. Hlasovali všichni, Končím hlasování. Zamítnuto. 281 pro, proti, strčili se, zamítnut. 282 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 283, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 286, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 285, kdo je pro, proti, a zdrželi se, ověříme. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnut. 287 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 289, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A změna 306 pro, proti, to musíme ověřit. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Uh, eh, 308, kdo je pro? Proti? Stačili se? Schváleno. 305, kdo je pro? Proti? Stačili se? Schváleno. Uh, eh, 307, pro, proti? Stačili se? Zamítnout. 310, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 18, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 322, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 316, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 320, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. Hlasovali všichni, hlasování je u konce a je to zamítnuto. Uh, 321, kde pro? Proti? Zdrželi se? 323. tři. Dobře. E, takže budeme hlasovat ještě jednou. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Eh, A 324, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 327, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 325 pro, proti, zdrželi se schváleno. 329, eh, kdo je pro, proti, ověříme. Hlasovali všichni? Končím hlasování a je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 330, eh, 338, eh, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 331, eh, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. 328, kde pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování, nebo hlasování u konce a zamítnut. 19, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 336, kdo je pro? Proti? zdrželi se schváleno. 338, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. 340 pro, proti, zdrželi se schváleno. 341, kde pro, proti, a to musíme ověřit. Končím hlasování. Zamítnuto. 110 e, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 345 e, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 346, kdo je pro, proti, točili se, zamítnut. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 353 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 350, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 352, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 354 pro, proti, zdrželi se. Musíme ověřit. Hlasovali všichni. Končím hlasování a je to zamítnuto. Kompromis 22, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 362, e, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Je potřeba ověřit. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 364, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 363, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Konec hlasování a je to zamítnuto. 366 pro, proti, drželi se, schváleno. Druhá část 366, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Vypadá to, že je to zamítnuto, ale ověříme. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Schváleno. 365, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 367, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 312, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 368, kdo je pro, proti, drželi se zamítnut. 369 pro, proti, drželi se zamítnut. Ehm, někdo si přeje, abychom to ověřili, takže ověříme. Hlasovali všichni. Končím hlasování schváleno. E, 370 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 371 pro, Ne, teď nehlasujeme o 371, to je pokryta, ale 372. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 373 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. A nyní úvodní ustanovení, změna 8, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 9, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 10 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 12 pro, proti, zdrželi se. Vypadá to jako, že to bylo zamítnuto, ale ověříme to. Hlasovali všichni. Uzavírám hlasování. Zamítnut. 11 pro. Proti. Zdrželi se. to 13 pro. Proti. Zdrželi se. to Kompromis 1 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 19. První část. Kdo je pro? proti, ověříme. Hlasovali všichni, hlasování je uzavřeno, schváleno. Druhá část, změna 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Um, přejete si, abychom to ověřili, takže ověříme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. Změna 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 22. Chcete, abychom to ověřili? Dobře. Změna 20. Máme ji ověřit, tak prosím, ověřujeme. Schváleno. Uza- hlasování je uzavřeno. Vidím tady to zelené světlo. Je to jednoznačné. Někdy eh, není dobře vidět, jak se hlásíte. 22, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 21 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kde? 23 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 24 Konto. Pro, proti, zamítnuto. 25 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 26 pro, proti, přijato 28 pro, proti, zdrželi ověříme. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Návrh 29. Kdo je proti? Návrh pro, proti přijato. Návrh 31. Pro. Proti. Přijato. 32 pro, proti, zdrželi přijato. 33 pro, proti, zdrželi přijato. 34 pro, proti, zdrželi, věříme. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 35 pro. Proti. Zdrželi to ověříme. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 36 pro proti, zdrželi, to zamítnuto. 38 pro, proti, přijato. Návrh 2 pro, proti, přijato. 4 pro, proti, přijato. Pět pro, budeme muset hlasovat o pozměňovacím návrhu čtyři. Budeme hlasovat o návrhu 4. Protože kompromis 16 byl přijat. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Ověříme. Hlasovali všichni. Končím hlasování, je to zamítnuto. 32 k 32. Návrh 6 pro, proti, zdrželi přijato. 7, kdo je pro, proti, zdrželi přijato. Přejdeme dál k návrhu stanovisku 9. 2 kdo je pro? Proti? Přijato. tři, Kdo je pro? Proti? Zdrželi přijato. 9.5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi zamítnuto. 9.6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi přijato. DV7, kdo je pro, proti, přijato 8 pro, proti, drželi, to ověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování, je to zamítnuto. 99, kdo je pro, proti, Přijato 9.11. kdo je pro? Proti? Zdrželi zamítnuto. 9.12. kdo je pro? Proti? Přijato. 9.13. kdo je pro? Proti? Zdrželi přijato. 9.14. kdo je pro? Proti? Zamítnuto. DV16, kdo je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. DV17, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. DV18, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. Konečné elektronické hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování, je to přijato. Gratuluji panu Demesmarkovi. Pan Petrle. Pane předsedo, systém hlasovacích seznamů, musím říct, že to je mnohem eh, eh, rychlejší a jasnější, takže vám přeju veselé Vánoce, děkuji. Ještě jsme neskončili, protože v 11 hodin uděláme tedy krátkou pauzu a eh, pak přijde komisař Kaniete 11 hodin.

Jewish. Dear colleagues, we have here... Kolegové, máme tu čest eh, mezi námi přivítat pana komisaře Kaněteho. Jemuž děkujeme za to, že se dostavil tak eh, eh, bezprostředně před Vánocemi, ale myslím si, že to důležitá příležitost k výměně názoru panem komisařem, který eh, zodpovídá tedy za eh, diskuzi, za vyjednávání v Paříži, klimatické kroky a energetiku. A rádi budeme diskutovat o výstupech eh, konference COP21 v Paříži. Velký úspěch pro Evropskou unii a já jsem velmi eh, spokojený s výsledkem Paříže, ale také mě těší, že máme možnost eh, s eh, delegací Evropského parlamentu se skutečně účastnit těch diskuzí. Byla to nádherná zkušenost. A já děkuji komisaři za všechny informace, které nám v průběhu jednání poskytoval. Ale teď už bez dalších průtahů dám slovo panu komisaři a následně jsem přesvědčen, že si bude chtít vzít slovo mnoho z vás, mnoho kolegů. Děkuji, sní poslanci a poslankyně. Je skutečným potěšením, že s vámi mohu hovořit o kopu 21. Ale na úvod chci poděkovat eh, vám, parlamentu, delegaci eh, v kopu 21. Děkuji vám za vaši eh, podporu, která byla skutečně hodnotná. Jak jsme již řekli v průběhu eh, diskuze, Evropský parlament eh, hraje klíčovou roli v klimatické politice. Jste naprosto zásadním hráčem, pokud je o řízení debaty. Vaše práce byla klíčová, pokud jde o tvorbu evropské legislativy. A právě evropská legislativa může skutečně významným způsobem přispět k, depar- k dekarbonizaci naší ekonomiky. A v tomto duchu chci vyzdvihnout všechny v Evropské unii, kteří umožnili eh, uzavření této dohody. Byl jsem požádán minulý týden, jsem mě dotázán tady, jestli jsem spokojen. Já cítím že opravdu eh, velkou úlevu, protože máme teď mezinárodně závaznou dohodu která nám eh, pomůže eh, dosáhnout tedy toho omezení klimatických změn na dva stupně. Ta globální transformace je nyní naprosto nevratným trendem. Za druhé, protože po mnoha letech, kdy mezinárodní společenství váhalo eh, v případě mnoha geopolitických otázek, tak se nám podařilo se sjednotit na jednotném cíli, je to eh, jednoznačné vítězství pro mezinárodní společenství a ukazuje to, že jsme schopni čelit této výzvě. Je to eh, každopádně eh, nový podnět i pro OSN. A my, jakožto Evropská unie, jsme skutečně se postavili do čela a byli jsme schopni hovořit jedním hlasem. A díky tomu jsme byli schopni vybudovat koalici s vysokými ambicemi v zájmu eh, nalezení společné dohody. Takže je to krok k multilaterální klimatické dohodě. Když jsem eh, tu byl před konferencí, tak jsem jasně řekl, že v zájmu úspěšného výsledku potřebujeme, aby se sjednotily tři prvky dlouhodobý cíl, dále robustní eh, cyklus revizí, který bude flexibilní a za třetí silnou transparentnost a pravidla odpovědnosti. Ehm, a pařížská dohoda staví právě na těchto třech základních prvcích. Dovolte mi začít dlouhodobým cílem. Eh, Cíní poslance a poslankyně. Poprvé jsme stvrdili dlouhodobý cíl omezení růstu teplot pod eh, dva stupně oproti předindustriálním hodnotám. A komise také vítá uznání dohody o tom, že potřeba pokračovat eh, k tomu, abychom omeze, spíše přispěli k, ke zvýšení eh, a omezení tohoto zvýšení na 1,5 stupně. A jinak zatím to bez těchto opatření by to nebylo, eh, dost, nebylo možné a proto jsme se rozhodli, že každých pět let eh, budeme vyhodnocovat naše úsilí. Eh, první takováto iniciativa se bude konat v roce 2018. A proto Evropská unie tedy trvá na pětiletém cyklu revizí. A chceme také silná pravidla transparentnosti a odpovědnosti, která budou založena na silném mezinárodním režimu, protože bez toho jinak ne, není jistota, že členské státy splní své závazky. Státy mají nyní závazek pokračovat v domácích eh, opatřeních a všechny tyto prvky odpovídají našim cílům a rámci pro transparentnost a odpovědnost. Základní prvky, které jsme, které jsme identifikovali jako priority, jsou ve smlouvě obsaženy. Tato dohoda však obsahuje také velice důležitý prvek a to eh, balík, balíček solidarity, který řeší také klimatické finance a eh, řešení různých potřeb souvisejících s přizpůsobením a š, řešením škod. Ehm, rozvojové země budou i nadále pokračovat ve, svém, ve své globální mobilizaci v hodnotě 100 miliard dolarů až do roku 2025, ale státy ehm, mají poskytnout finanční podporu, takže kromě zemí, které mají snížit emize, emise, tak už neexistuje striktní ehm, dělící čára mezi rozvinutými a rozvojovými státy pokud jde o zajištění financí, což představuje další výrazný pokrok. Takže, dámy a pánové, musíme eh, samozřejmě si vychutnat tento historický okamžik, ale těžká práce teprve začíná. V roce 2016 Evropská komise eh, začne pracovat na implementaci pařížské dohody a já se těším na spolupráci s parlamentem. Komise předloží návrh rozhodnutí Rady o podpisu pařížské dohody za Evropskou unii a Evropský parlament bude plně informována. Minulý týden Evropská rada vyzvala komisi a radu, aby do březnu 2016 vyhodnotila výsledky COP21, zvláště ve světle eh, tedy rámce pro klima a energii do roku 2030. Kromě tohoto hodnocení komise hodlá pokračovat v eh, balíčku energetického rámce pro klima eh, tedy energii do roku 2030 tak jsme, takže už jsme zahájili se, se zaváděním eh, systému, revidovaného systému obchodování se směrnicemi, který bude předložen v příštím roce, tedy eh, a to zapadne do toho celkového 40% cíle. To bude spojeno také s legislativním návrhem komise ohledně LULUCF, eh, a zapojení eh, komunika- de- eh, tedy dekorbanizace dopravního sektoru. To je důležité na zlepšení fungování energetiky v našem průběhu transformace. Další kroky se hrají velice důležitou roli v tom, aby energetický trh byl čistší a efektivnější. Kromě toho je tu také horizont 2020, eh, který hraje také výraznou roli Klimatické změny a závazky budou i e, nadále hrát výraznou roli v mezinárodních otázkách, včetně G20 a G7. Naše klimatická diplomacie se nezastaví. Budeme nadále jednat s našimi mezinárodními partnery ohledně podrobných aspektů pařížské dohody. V kontextu úmluvy OSN e, o klimatu nás ještě čeká hodně práce podrobná ustanovení o transparentnosti a odpovědnosti, nízkouhlíkové strategie do roku 2050, následná činnost po eh, Limně a pařížské agendě. Abychom udrželi tempo se všemi aktéry na plnění všech cílů, včetně monitorování a oznamovací povinnosti. Ještě jednou vám děkuji za vaše úsilí a další spolupráci. Podařilo se nám z Paříže učinit skutečný úspěch eh, na cestě k nízkouhlíkovému hospodářství. Děkuji vám, pane komisaři, já myslím, že můžeme neprodleně začít s prvním kolem řečníků a začneme panem Lízem z EPP. Povicna. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za vaše úsilí Myslím si, eh, že chválu eh, pro pana Kaněte nemohu schrnout lépe, než to udělal pan Bas Eichhout minulý týden na plenárním zasedání. Je opravdu úžasné, když i jiné frakce dokáží někoho, koho předtím eh, kritizovali, pochválit za vše, co udělal pro Evropskou unii. A i když samozřejmě není vše um, zlato, co se bliští, tak to byl úspěch, byl to úspěch pro EU a sdílím také politický odhad, že e, i když máme v Evropské unii ještě mnoho problémů, tak přece jen zde jsme zaznamenali úspěch, na který můžeme být hrdí. A mám konkrétní dotaz pro, na jednu věc, která byla vždy důležitá i pro delegace Evropského parlamentu, a to se týkalo eh, leteckého průmyslu a eh, dopravy na moři. Teď nemáme dohodu a ve článku 4 byla nepřímá výzva pro ICAO a AMO. A já jsem to pořád ještě nepochopil, i když už jsem to několikrát přečetl. Po úspěchu v Paříži chceme v každém případě zvýšit uh, tlak na Mezinárodní organizaci civilního letectví a také na Mezinárodní organizaci pro námořní dopravu, protože není možné, aby se všechny členské státy zavázaly k určitým cílům, které bychom si bývali přáli mít ještě ambicioznější, ale které jsou nyní v dohodě sepsány a e, vlastně v, oblasti na moři a v letecké dopravě to zatím ještě nic nebylo, um, zatím ještě nebylo nic realizováno. Matias Lote, Grote, Děkuji. Paříž byla úspěchem. Myslím, že Evropská unie se eh, prezentovala dobře. Když jsme zažili úplně jiné konference eh, COP, kdy všechny členské státy před kamerou vystupovaly jednotlivě a vypadalo to jako hejno slepic. A tady musím opravdu říci klobouk dolů. Děkuji předsednictví rady a eh, všem, kteří Evropskou unii zastupovali. My bychom se měli z Paříže samozřejmě poučit, jednak mhm, bychom si měli říci, že diplomací e, se tady dá něco dosáhnout, bylo tam 195 zemí a na to navazuje i moje otázka, do jaké míry to, e, co zahájil Laurent Fabius v oblasti klimatické diplomacie rozšířeno, e, jak se z toho poučí komise a jak i ESVČ může v budoucnosti být nápomocný v těchto oblastech, v těchto věcech. Vím, že pokud jde o ESVČ, je tam oddělení, které se zabývá klimatickými změnami a mě by zajímalo, jak v budoucnosti bude probíhat spolupráce. Pokud jde o lodní dopravu a leteckou dopravu, měli jsme setkání s ICAO, nevím ani, jestli to mohu říci zcela veřejně, protože vše se to řešilo za zavřenými dveřmi s čínskou delegací, i když s ostatními jsme mohli hovořit otevřeně, mohli, mohli jsme eh, i fotografovat eh, a eh, někde to možné nebylo v rámci tedy té delegace. Tak co tady můžeme dělat, abychom zvýšili tlak? My tedy tady máme cíle, na které se všichni těšíme a můžeme se připravit i na výsledky, pokud je o emise z lodní dopravy, protože my se v tuto chvíli snažíme vyslat delegaci k IMO a jsou tady určité překážky nám stavěny do cesty, abychom tu delegaci nevyslali. Jsou tady spory a to je tady opravdu zvláštní. Já si myslím, že bychom se do toho měli pustit a IMO a ICAO bychom měli dostat eh, do většího světla, je potřeba, aby tady byla větší transparentnost v těchto organizacích, tak aby celosvětově bylo zřejmé, jak to u těchto organizacích vypadá. Právě eh, IMO v druhém pilíři má klíčové poselství ochrany moří a mořského prostředí a k tomu podle mého názoru patří i klima. A proto bych si od komise přál, aby vyvíjela větší tlak v, této, v tomto ohledu. Ale celkově musím panu komisaři poděkovat za vynikající spolupráci s naší delegací. Bylo to opravdu velmi úžasné, byl to velký úspěch pro rok 2016. Vám přeji mnoho štěstí a také prožití, eh, šťastné prožití vánočních svátků. Děkuji. Další řečnice. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři? To, co bylo dosaženo v Paříži, je ovšem dvojznačné, protože jednak máme samozřejmě velmi ambiciozní cíle, ovšem metody, eh, pokud je o ty metody, které budou zvoleny, tam se nezachází zase až tak daleko. Cíle přesně definují uh, jednotlivé strany a nebo ty metody definují jednotlivé strany a není jasné, jakým způsobem vyvinout tlak, aby jednotlivé strany skutečně splnily, co přislíbily. Pouze 55 zemí ratifikuje dohodu. To je tady jen 55 a to celé může vést k tomu, že to celé proběhne bez USA a bez Číny. A to by rozhodně bylo nežádoucí. Nemohli bychom to udělat tak, že s ratifikací vyčkáme, než všechny a zejména velcí partneři zrealizují ratifikaci. A druhá věc. Lesnictví. Není na čase, aby evropská politika v oblasti klimatu více zohledňovala lesy? Tak, aby ty země, které mají velký potenciál, a tedy lesy, které mají veliký potenciál zmírnit důsledky emisí, aby tady na sebe jednotlivé země vzaly své povinnosti, aby je začaly naplňovat. To by byl veliký impuls. Děkuji, pan Gerbrandy. Děkuji. Pane předsedo, já chci zopakovat to, co řekl Petr Zametes Rote, pogratulovat vám, eh, pane komisaři, v roli krolik, jakou jste sehrál v Paříži. Především eh, ta role přemostění, eh, budování mostu mezi bohatším světem a chudším světem. EU sehrála klíčovou roli. A mm, to bylo součástí úspěchu v Paříži. Nyní máme dohodu, a další fáze začíná samozřejmě. Ta je možná e, ještě důležitější. To je implementace. Já věřím, že EU by mělo posoudit, co znamená pařížská dohoda pro naše vlastní evropské politiky v oblasti klimatu a energetiky. Jeden příklad. Pokud jsem správně informován, tak v cestovní mapě 20 pro nízkokarbonovou eh, ekonomiku se má dosáhnout 80 do roku 2050, což nestačí nad, eh, dostat se po ty dva stupně. Ehm, bude komise hodnotit, co to znamená pro evropské politiky, pokud se nám, pokud chceme dosáhnout z toho 1,5 e, stupně do roku 2050. Dále bylo řečeno, že implikace e, toho, té metody revize po pěti letech samozřejmě důležitá je eh, ta první revize v roce 2018. Jak komise bude postupovat, aby byla EU schopná přijít s prvním posouzením v roce 2018, co to bude znamenat pro cíle na rok 2020 a 2030. To, to tež samozřejmě platí pro eh, úniky karbonu kde se předpokládá, že zbytek světa eh, příliš mnoho nedělá, to, což by se měl změnit po pařížské dohodě. Jaká tedy naše eh, politika pro únik karbonu, jak bude tedy ovlivněna po Paříži? Dále jsme se dohodli na, v Paříži na 100 miliardách dolarů ročně na financování klimatu ale stále nám chybí eh, správný finanční mechanismus v EU, abychom mohli sehrát svoji roli při dosažení toho cíle 100 miliard dolarů ročně. Plánujete návrh nebo návrhy eh, finančního mechanismu, který by automaticky eh, plnil ten fond nebo část za EU, tedy pan Eck. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, že jste přišel. Já chci na úvod vám popřát veselé Vánoce a šťastný nový rok a hodně úspěchů v novém roce. Eh, COP21, eh, tak tady mám určité pochybnosti. To je, je ten výsledek skutečně takový, jak se nám prezentuje? Je to skutečně historická dohoda? anebo um, zůstane prostě obvyklého uh, prohlášení záměrů. Je to prezentováno jako velký krok pro lidstvo, ale bude to znamenat, uh, nebo osvědčí se to skutečně v realitě, to, o tom mám své pochybnosti. Pro uh, velká část emisí skleníkových plynů um, ty, ty důvody, ty zase nebyly jmenovány. To je zemědělství a intenzivní chov domácích zvířat. Nad tím se zavírají oči v tom dokumentu. Nejsou o tom mm, k tomu podrobná opatření v tom dokumentu. Pařížská dohoda chce omezit e, nárůst průměrných teplot pod 2 stupně. A, ale ty e, pokusy o, nebo to, to snižování k tomu nutné snižování emisí se opírá o dobrovolnost, nejsou tam sankce, ty, jsou, e, ty byly při těch jednáních dopředu vyloučeny. Pane komisaři, co dělá Evropská unie, když v příštích pěti letech uvidíme, že každý rok vždy máme nárůst CO, emisí CO2 a klima v příštích pěti letech se možná eh, bude vyvíjet hm, negativním směrem, tak jak bude vypadat cestovní mapa potom? Děkuji. Pan Mikat. Děkuji. Pane předsedo, děkuji, eh, pane komisaři, že jste mezi nás přišel. Já už jsem to řekl v plénu a také to řekl Petr Líze. Už tady padlo hodně komplimentů, takže se vraťme eh, mm, k té roli, kterou čekáváte od zelených, abyste nebyl nervózní. A to bych vám nepřál před Vánoci. Tedy co dál? Co budeme dělat dál? Nejklíčovější je, když se podíváme na stávající evropské politiky a mm, vy říkáte, že tedy EU je v čele a v roce 2016 bude důležité, aby abychom zůstali eh, v této funkci, protože to tvrzení, že jsme v čele, je stále a méně jasné po té pařížské dohodě. Pokud Evropa chce dále opakovat, že jsme lídry, tak eh, což chcete, tak eh, bychom měli skutečně něco také dělat. My neděláme podle těch plánů, neděláme dost, abychom se dostali pod dva stupně, rozhodně ne pro jeden půl stupně. Ehm nechcem, když budem, abychom čekali na rok 2018, až IPPC s něčím přijde, tak to nebude stačit, protože instituce dělají instituce pro IPCC a měly by to udělat i pro Evropu a proto by měly začít jednat. Když se podíváte na závěry rady, oni chtějí vědět, co znamená pod 2 stupně a 1,5 stupně. Základ, základní východisko pro naše politiky nestačí, protože ta nízkokarbonová Eh, cestovní mapa, to je minus 80% do roku 2050, ale kost efektivní je to minus 25% do roku 2020 a minus 40% je jenom cesta k minus což je méně než 50% šance, že dosáhneme ty dva stupně. Takže pokud skutečně se chceme dostat na 1,5 stupně, tak musíme mít novou cestovní, nízkokarbonovou cestovní mapu po roce 2020 a ta nabídka je stále na stole, takže to mě překvapilo, že jste to nezmínil, co to znamená pro rok 2030 a 2050. To je třeba analyzovat velice rychle včetně některých návrhů, které třeba změnit. Především to převádění, které se navrhuje v e ETS od třetí do čtvrté fáze, které ještě oslabuje cíle 2030. Takže já očekávám, že komise něco udělá a řekne, že tento převod z třetí do čtvrté fáze už bychom neměli dělat. Fond pro modernizaci to jsou jenom dotace fosilním palivům, které děláme do roku 2030 to není příliš v souladu s Paříží, takže já očekávám, eh, že v tom fondu modernizace budeme tvrdší než do posud. Co se týče uniku karbonu, tak musíme měnit pravidla pro intenzitu kodování. Je toho tedy hodně, co musíme udělat, abychom měnili politiku. Já od vás chci slyšet, jak vidíte tyto změny během jednání o ETS, legislativní práci, abychom zlepšili návrhy, které byly publikovány červnu. Jedna otázka na závěr. Je hezké mít jaksi účet Twitter, někdy ale vaše tweety vedou k určitým otázkám. Minulý týden jste tweetoval, že v energetické účinnosti navrhnete ambicioznější a závaznější cíle příští rok. Můžete být trochu přesnější, co to znamená? Já doufám, že to není takže řeknete, že budete chtít minus 30% místo minus 27%, protože my očekáváme jako parlament minus 40%, takže to asi myslíte tím tweetem. Děkuji, pan Pelčíny. Děkuji za slovo. Děkuji, že jste mezi nás přišel, pane komisaři. Já jsem pečlivě poslouchal eh, zástupce ostatních politických frakcí. Vy eh, samozřejmě nám říkáte ty dobré zprávy, tu dobrou stránku té dohody. Ale ta, vedle té dobré zprávy máme pocit, že eh, všichni jsou velice spokojeni s tím, jak dobře vyjednávali a potřásají si rukama. To já bych se k této chvále nepřipojil. Když jste sem přišel, tak se hodně mluvilo o konfliktu, o vašem střetu zájmu, což je poměrně formální střet zájmu. Vzhledem k vaši eh, minulým zkušenostem z biznesu, vaší, především vaše účast v ropném sektoru, tak tento střed zájmu je politickým střetem zájmu. A já si myslím, že tady začínáme vidět vaše skutečné stanovisko. Já si nemyslím, že jste museli věnovat tak velké úsilí eh, financováním politikům proti klimatickým změnám. Je tady nominálně hodně peněz v realitě, ale to je jinak. Nevím, zda se k tomu číslu v re, ve skutečnosti dostaneme. Vy byste spíše měl pracovat na tom, abychom se vyhýbali politikám, které vyvolávají eh, klimatické změny, jako dotace fosilních paliv. A to se neděje. 330 miliard euro ročně dotací na fosilní paliva. Když mluvíme o zeleném fondu, tak to asi nebylo číslo, jaké bychom si představovali. Myslíte si, že skutečně dosáhnete výsledků dobrých v klimatických změnách, pokud bude, bude tak velký odpor těch, kteří investovali spoustu kapitálu do ropného sektoru a fosilních paliv? Jak je to možné? Prosím, vysvětlete. Proč eh, nejednáte v této věci? Děkuji. A nyní můžeme začít s první skupinou odpovědí. Bez dalších průtahů dávám slovo komisaři. A jen připomínám, že máme v druhém kole dlouhý seznam řečníků od mnoha kolegů. Takže nás čeká ještě druhé dlouhé kolo. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem ctěným poslancům a poslankyním, kteří se účastnili a kteří eh, přispěli s otázkou či připomínkou. Je jasné, že eh, v rámci OSN je těžké dosáhnout dohody. Měli jsme konvenci 92, 23 let trvalo, než jsme se dohodli. Máme jednomyslnost, máme 196 různých zemí, všichni mají stejnou eh, hodnotu v hlasování, čili to je ten problém těchto jednání. Takové jednání eh, je eh, svázáno s tím, že nemůžeme dosáhnout 100% cílu první den v Paříži, kdybyste se mě zeptali, jestli může být výsledek takový, jaký je, tak já bych řekl, že to nemožné. Vzhledem k tomu, jaké problémy jsou v terénu. Jistě, že je tu mnoho různých prvků, ale jde o to, jaké byly naše priority. Dlouhodobý ambiciozní cíl, trans, pravidla transparentnosti a finanční balíček. A to se nám podařilo, to jsme dostali, ale máme daleko víc různých priorit. A jistě my tam e, námořní a dopravní emise, e, tedy letecké, to by bylo dobré samozřejmě. Pokud jde o námořní dopravu a e, letectví, to jsme pořád měli na mysli ale nepodařilo se nám získat univerzální podporu. A to tež se týká eh, dotací fosilních paliv. Já jsem naprosto pro, aby se to stalo. To nemá naprosto žádný smysl na jedné straně dekarbonizovat a podporovat obnovitelné energie a přitom zachovat dotace fosilních paliv. Teď je cena paliv, eh, tedy ropy nízká. To je nejlepší okamžik, nejlepší příležitost k tomu, abychom tyto dotace zrušili. Ale pokud byste chtěli v Paříži nějaký odstavec v tomto smyslu, že to bude třeba odstraněno do roku 2020, 50 zemí by se postavilo proti. No a dohoda je dohoda, tu si, jsme si přáli. Ale přesto se říká, že nelze zároveň rozvíjet nějaké politiky v rozvojových zemích a používat prostředky zároveň k tomu, abychom podporovali fosilní paliva. To nedává smysl. Ale já vám mohu říci, že ten posun směrem k čisté energii, ten tu je, bude na věky a je to nevratné. Fosilní paliva musí být zničena, musí být tedy odstraněna. Já nemám v tomto žádný konflikt zájmu. Mám naprosto jasnou představu toho, jak kam směřovat. Jaké co jsme se poučili, co vyplývá z Paříže. Takže za prvé, musíme dosáhnout jednomyslnosti v rámci Evropské unie mezi sebou. Já jsem samozřejmě mohl, pomohl, ale lucemburské předsednictví rady tomu se podařilo dát dohromady 28 států, čili tím, že máme, jakmile máme jednomyslnost, tak jsme schválili pak um, vyjednávací mandát jednomyslností. A když tu byla pak nějaká flexibilita, to bylo těch jedna, jeden a půl, aby to bylo na stole, ale oni říkali, říkali, nemáme mandát. Opět bylo to schváleno jednomyslností. Čili jsme pak mluvili jedním hlasem. A to je první důležitá věc. A ESVČ nesmí mít jenom jednu jednotku pro klima. Celá ESVČ, celá služba pro vnější činnost musí v celý rok non-stop pracovat na klimatické diplomaci. Čili abychom připravili další kop a také abychom připravili vyjednávání v Montrealu. Musíme oslovit mnoho různých zemí, zejména těch nejvíc, nejméně rozvinutých. Čína to je trochu jiný svět, to připouštím, ale jsme v každodenním kontaktu. Máme dialog. Ale pokud je o Brazavel, Kongo, Ghana, Sudan, Etiopie, s těmi tolik nemluvíme. S těmi hlavními hráči pořád probíhá dialog, ale ne s těmi méně e, významnými. A, takže ti malí jsou důležitý a je důležité s nimi mluvit předtím, ne až průběhu těch dvou týdnů. Tam už se nic nedohodne. Musí se budovat dohody v průběhu celého roku, takže se musíme poučit. A teď co dál? Máme dohodu, co se bude dít dál. Takže předně. I nadále máme nejambicioznější eh, závazek, pokud jde o eh, omezování eh, následku. aspoň minimálně těch 40% na stole, to je zdaleka nejvíc nejambicioznější plán. Ale nemáme ještě tu legislativu. My máme ETS. Někdo říká, že ty přenesené částky by měly být využívány jinak, tím se bude zavíjet parlament a komise musí zajistit veškerou legislativu, která poslouží k tomu splnění těch 40%, ale nemáme to ještě teď budeme muset zpracovat eh, několik eh, směrnic LULUCF a další. Otázka eh, lesnictví. Vím, že tu je velký zájem o to. Budeme řešit lesnictví. V rámci um, LULUCF tedy máme zatím méně eh, zohledněny tyto lesy, ale já navštívím Polsko, Finsko, protože to jsou eh, země, které mají lesů, Irsko, které mají emise z intenzivního zemědělství z dobytka. Takže s nimi začnu diskutovat o úsilí, které budou muset přijmout. Bude těžké přesvědčit eh, členské státy jenom eh, pokud jde o to úsilí o dosažení 40%. Ani to není snadné, to si vyžádá legislativa, za to budete zodpovídat i vy, aby to prošlo. A bude to extrémně složité. Ovšem, na druhou stranu, máme Evropskou radu, která požádala o vyhodnocení výstupu z Paříže. Toto vyhodnocení musí vzít potaz ten cíl 1,5 a e, to 40% snížení emisí do roku 2030 jde právě směrem k tomu dvoustupňovému e, zvýšení, pokud samozřejmě splní se zbytek světa to, co má splnit. Máme tu určitou trajektorii, 80 až 95 do roku 2050. Že ta naše cestovní mapa je zcela jasná. Jenže musíme vyhodnotit také, ta, jak se postavit k tomu cíli 1,5. První, co musíme udělat, je toto vyhodnocení A pokud jde třeba o směrnici o energetické účinnosti, o směrnici o obnovitelných energiích, tam najednou se bude muset promítnout tato nová úroveň ambicí. A to se nemůže udělat vlastně před vyhodnocením dopadu. Když jsem tady byl poprvé na slyšení, tak jsem řekl, že můj osobní názor, že bychom měli usilovat aspoň o 30 jste slyšeli jasně. A já jsem nezměnil tento názor. Pokud jde o cíle 2020, tak už se blížíme ke 23, 24 procentům s našimi politikami. Ale pozor, komise bere vyhodnocení dopadu velice vážně. Chceme, aby existoval objektivní, transparentní proces a hodnocení a pak ho využít. Takže provedeme vyhodnocení pařížskou dohodu. A první vyhodnocení dopadu Ten není eh, v dohodě, ale v tom rozhodnutí, protože ta dohoda nestoupí v platnost až do roku 2021. Ale Eh, na základě toho rozhodnutí se tedy říká, že budeme muset eh, bilancovat v roce 2018, kde vyhodnotíme, jak to probíhá globálně. Teď se nabízí celá řada příležitostí, pokud jde o úroveň našich ambicí. Vyhodnotíme to eh, a parlament pak bude mít poslední slovo a budeme prostě diskutovat o tom s radou. Ještě tu byly nějaké připomínky ohledně vstupu dohody v platnost, problém právní závaznosti. Všechny strany mají právně závaznou povinnost připravovat, komunikovat a zachovat svůj příspěvek. Udržet ho a na rozdíl od Kyoto, ten eh, mitigační cíl je eh, spojen se závazkem zůstat stranou smlouvy, čili když to ratifikujete, musíte mít potom omezovací cíl a je tu mm, závazek pokračovat v domácích opatření eh, s cílem splnit ten vytyčený cíl. Není to úplný eh, tedy závazek, ale je to závazek přece jenom přijmout kroky směrem k těmto cílům. A jsou to ustanovení velmi robustní o odpovědnosti, ehm, transparentnosti. Musíme nastavit určitou rovnováhu mezi právně závaznými závazky a eh, zajištěním účasti Eh, Spojených států prostřednictvím eh, exekutivních kroků. Víte, že tam v Americe je těžké teď je eh, přes kongres prosazovat environmentální legislativu, probíhá to přes tedy výkonné orgány. Musíme jim umožnit, aby měli proces, který to umožní. Je to velice složité celý rok jsme se bavili s USA bez jakéhokoliv posunu. Došlo k tomu až v posledních čtyřech dnech posledního týdne. Takže administrativně to bylo velice složité, ale nakonec možné. Ještě jedna otázka týkající se vstupu dohody v platnost. Tato problematika byla diskutována také v rámci Evropské unie. Neboť některé stá- návrhy původně stanovily, že je to, že to může být tedy pouze, pouze pro některé, pro počet zemí a ne pro poč- množství emisí, ale teď je tam obojí. Má to vstoupit v platnost až to schválí 55 stran, které budou zastupovat 55 emisí. My aspoň. Samozřejmě je důležité zajistit eh, účast největších emitentů. USA, Čína, Evropské unie. Ty by měly ratifikovat. Ale když bude velký počet stran z těch 80, 187, 150 vedoucích představitelů světa hovořilo před tou konferencí. Tak pochopitelně musí pokryta dohoda ratifikací podstatnou část těch emisí, aby to nebylo jako v Kyoto. Počkejme teď a doufejme, že se nám podaří to ratifikovat čím dřív, tím líp. No a pokud jde o otázku financí, tak v Kodani jsme dali k dispozici 200 milionů na přizpůsobení a e, omezení pak byla diskuze s rozvojovými státy a zmírnění tedy, pak byla diskuze s rozvojovými státy. Pak na fóru ve Spojených států se rozhodlo, že vznikne metodika, kterou se bude vůbec definovat, co jsou to vlastně eh, klimatické finance, protože někdo říkal, že rozvojová pomoc někdy není, není tam jasné, co je zmírňování, co je přizpůsobování, co je veřejné, co je soukromé. A OECD poprvé vypracovala jasnou metodiku. S ní jsme měli tedy přes 60 milionů dolarů. Jaký je všem hlavní problém? Že většina těch peněz jde na uh, uh, spíše zmírňování a ne na přizpůsobování se. Proto v Paříži zazněly některé myšlenky, aby se to lépe vyvážilo mezi zmírňováním a přizpůsobováním se. Dalo by se říct, že to bude 50-50, jako v klimatickém fondu, 50% je na přizpůsobení se. Hlavní diskuze v Paříži byla jasná. 100 miliard dolarů bude jakási, jakési dno základ, které bude dáno tedy rozvojovými zeměmi. Po 2020 rozvojové státy eh, budou mít ten závazek 100 eh, milionů dolarů. Ale kromě toho, všechny státy, které mají finanční kapacity podpořit ty rozvojové státy, by se měly také připojit a tím ukotvit tu podporu. To je otázka Číny, Singapuru, Koreji, které jsou sice zvány eh, tedy novými ekonomikami, které mají obrovské přírůstky HDP, ovšem eh, roční, než mnohé rozvinuté země. Čili a v roce 2025 budeme muset eh, vytvořit nový cíl. Evropská unie a členské státy řekly dvě věci. Že zvýší úroveň podpory. Už tak jsme poskytovali 56% v posledních letech a teprve v posledních letech jsme dali k dispozici 4,7 milion. Jsme největší dárci na klimatickou pomoc. A musíme zvýšit úroveň podpory. Jako Německo, Francie, Spojené království, které učinili velké eh, závazky na zvýšení této podpory v budoucnu. Děkuji, pane komisaři. A my teď můžeme se pustit do druhého kola pro naše zájemce o slovo. No, hovořte prosím minutu až minutu a půl maximálně. A slovo má Karl Heinz Florence. Pane komisaři, já se velmi rád připojím k seznamu kolegů, kteří vás dnes velmi chválili. Francouzský minister zahraničních věcí hrál také velmi důležitou a dobrou roli, toho jsem si všimnul. A Judel Baker a pan Hohenmetzler, ti ta na to nechci také zapomínat, protože oni tady mají ty historické zkušenosti za těch posledních 20 let. A proto byla Paříž úspěšná, že jsme zvolili novou strukturu. Všichni, to, že všichni museli zveřejnit své sliby, je vedlo k tomu, že byli ochotni vyjednávat. Takže já jsem velmi vděčný za to, co se v Paříži odehrálo a za pět minut dvanáct, krátce před Vánocemi, nechci e, začínat tím, že tady budu pokládat složité otázky, e, ale já jsem teď tady právě slyšel, abychom to, to co nejrychleji ratifikovali, ale tady si myslím, že teď se musí dbát na realizaci v členských státech, jinak budeme zklamaní a bylo by to opravdu nespokojivé, neuspokojivé, bylo by to zklamáním, kdybychom teď spadli z té výšky dolů. Já vám velmi děkuji, přeji vám mnoho úspěchů, osobně mnoho zdraví a šťastné vánoční svátky. Děkuji. Pan Parňo. Děkuji, pane komisaři a pane předsedo, vážení kolegové. Ještě jednou bych vám chtěl velmi poděkovat a pochválit vás za eh, vaši aktivitu během eh, těchto dvou týdnů, eh, kdy jste pracoval na dosažení dohody. Stal jste se hrdinou dohody s Pařížem a tady je také přítomnost eh, studentů eh, i z Francie, eh, kteří chtěli během posledních dnů práce Evropského parlamentu, chtěli vidět pana komisaře Kaněte a já jsem samozřejmě pozitivně zodpověděl nebo zareagoval na jejich požadavek a umožnil jsem jim to. Výsledek byl velmi tady přijat Evropským parlamentem a schválen a to, co bylo schváleno, je ambicioznější než eh, to, co chtěla rada a komise. A naše návrhy byly potom také přesaty do eh, dohody s Pařížem. Vy jste hovořil o tom, že si přejete pokračovat eh, ve spolupráci s námi poslanci Evropského parlamentu. Já si myslím, že jsou tady v podstatě tři věci, které by měly tuto práci umožnit. Jednak někteří pozorovatelé i nevládní organizace trochu pochybují o cílích, které mají být dosaženy a také o těch různých revizích. Má tady být potvrzení do roku 2020 e, a tak dále. Takže nemyslíte si, že ten rok, který přijde do e, COP22 v Marrakeši, myslíte si, že tyto věci by neměly být začít, začít neměli bychom začít je realizovat s ohledem na příspěvek jednotlivých zemích, tak aby se potvrdil tento cíl 1,5 ehm, stupňů oteplení eh, klimatu. Potom eh, to zarta zelená pro 100 miliard dola, bilionů dolarů, eh, miliard dolarů Eh, myslíte si, že budeme schopni na evropské úrovni na to zareagovat a potom eh, změna ekonomického paradigmatu, hovořilo se tady o dotacích pro fosilní paliva. My musíme opravdu udělat vše v následujícím roku, abychom eh, dobře rozvinuli cirkulární ekonomiku, boj proti plítvání a boj za obnovitelnou energii, energetickou efektivitu, udržitelné zemědělství a tak dále. Mohl byste nám prosím naznačit, jak vedle eh, tedy té oběhové ekonomiky plánujete další kroky, jaké jsou vaše plány do dalšího roku v této oblasti? Děkuji, pan Faria. Děkuji, pane předsedo. Přeji vám dobré dopoledne a blahopřeji vám k vaší práci odvedené na eh, COP21 a jsme eh, velmi rádi za spolupráci s delegací Evropského parlamentu. Tak jak uvedli mi kolegové, letecká doprava a námořní doprava byly vyloučeny eh, z pařížské dohody navzdory nátlaku Evropského parlamentu a také tlaku z vaší strany. Víme, že IMO nespolupracovalo a já jsem vyzval zástupce, nebo zeptal jsem se zástupce IMO na celou řadu otázek a bylo to mm, trochu nepříjemné a nic to nepřineslo. Mě by zajímalo, jaká bude pozice EU, pokud jde o potřebu snížit emise v těchto dvou eh, oblastech. Myslíte si, že je možné do Eh, revize ETS v EU zahrnout právě i námořní dopravu a dále. Nemyslíte si, že by bylo lepší, kdybychom tady měli daň na CO2 na tunu v evropských přístavech? Měli bychom kompenzační fond, do kterého by plynuly tyto prostředky a, a um, potom by to mělo být tedy přerozdělováno a e, potom by to mohli hráči na trhu využívat pro investice do zelených technologií. A ke stejnému tématu by mě zajímalo, jestli by nebylo výhodnější, kdybychom umožnili e, jednotlivým podnikům, aby si vybrali z těchto dvou e, systémů. Další řečník, pan Afronte. Děkuji pane předsedo. Nejprve připomínka, potom dvě otázky. Neustále se hovoří o obnovitelných energiích, je to v úvodních ustanoveních a také v udržitelném rozvoji eh, v Africe, a, ale vlastně pak tam není de- dekarbonizace a ta udržitelnost je tam zanedbávána. Máme v té dohodě ambiciozní cíle, ale v podstatě tam není vytyčena žádná strategie, jak k ním dospět. Já souhlasím s tím, že eh, když tam sedí 126, 196 zemí u jednoho stolu, tak eh, je to samozřejmě pozitivní výsledek. Já chápu, že za takových okolností je to nesmírně složité, ale možná, že ehm, je možné nebo nutné přistoupit na kompromis a vy jste říkal, že některé věci v takové dohodě nejsou možné a možná, že kvůli tomu nakonec to celé vlastně nedosáhlo do těch původních cílů. Ty popisují se tam negativní postupy, to se netýká pouze lesů, Rozvíjejí se různé technologie, které se týkají například ukládání uhlíku a to vyvolává velké pochybnosti i u odborníků. Jak Evropská unie přistupuje k těmto technologiím? Je si jistá, že tyto technologie jsou skutečně krokem vpřed a eh, nebo jak to vlastně je, protože ty věci zatím ještě nejsou dostatečně proskoumány. Eh, Nebylo to právně závazné, ta dohoda. Mm, jak co se stane se zemí, která nebude dodržovat e, ty závazky? Co to znamená to, to, pardon, že to je právně závazné, ale co to vlastně tedy znamená? Jak se bude nakládat se zeměmi, které nedodrží to, co slíbili? Děkuji. Mám dotaz, jaký byl hlavní cíl Evropské unie v pařížské konferenci, abychom opět prokázali, že jsme v čele ochrany klimatu. To přece není naše, náš skutečný cíl, protože my jsme zodpovědní za uh, 9% globálních emisí. No, za, hmm. Ale důležitými hráči je USA a Čína. Uh, a pokud tady budou závazné e, cíle e, pro Čínu a USA, tak to by bylo to důležité. Je to tak, nebo jak to tady bude? Co se stane, když v roce 2016 USA, e, když tam zvítězí republik, republikáni a, a, a prezident, který bude proti politice Obamy? My bychom se tady měli ujistit, že tyto cíle budou opravdu závazné. A jak je to s investicemi v oblasti klimatu, eh, tedy země, k čemu se zavá, eh, dostane Čína, která není eh, v kategorii těch, tedy dostane nějaké prostředky z těch 100 mili, miliard a je to tak, že například Maďarsko by vlastně tímto způsobem přes EU financovalo Čínu, která je druhou globální ekonomikou ve světě, která, která poskytuje velké investice a, a my bychom je měli podporovat? Um. Děkuji. Přijdete se na řadu po mně. Pane komisaře, děkuji, že jste přišel. Doufám, že um, za hm, ten nedostatečný spánek, že si to vynahradíte. A také chci říci, což je pozoruhodné, že někteří hm, z, vás, z nás, kteří vás tady eh, kritizovali a měli na mysli no, slyšení, vy jste to asi nezapomněl a my také ne, ale řada těchto kolegů eh, změnila názor a teď, eh, teď vám vlastně dají téměř posvátný status, takže na to nezapomeňme. V té dohodě je, že poněkud krypticky, že můžeme, eh, může se vyvíjet globální systém obchodování s, eh, s emisemi. Je to eh, formulováno složitě, ale je to tam. Bude to nějakou dobu trvat, ale když mm, převezmete iniciativu a budete iniciovat vývoj ke globálnímu systému obchodování s emisemi, rozvoj této spolupráce, tak je to důležité pro energeticky intenzivní průmysl, je tedy přesvědčit, že skutečně pracujeme na globálním systému obchodování s emisemi. Děkujeme. Děkuji, pan Peterle. Děkuji. Ehm, v Paříži Eh, jsme nejenom ehm, tedy dosáhli dohody, ale také jsme viděli, jak vypadá větší, více Evropy. A tady vám chci pogratulovat za vaši personální angažovanost. Eh, dohoda přináší závazky, naději, že se něco změní a implementace může být úspěšná jenom pokud cíle budou atraktivní a budou mít podporu eh, komplexních strategií. Já tady vidím velkou příležitost Mm, pro partnerské dohody, především s velkými státy, jako je Indie, Japonsko a další. Dovolte, abych ještě jednou zmínil Indii. Jak se zdá, tak Indie bude svědkem dlouhodobého ekonomického růstu, který však nebude přispívat k dosahování cílů bez komplexní strategie, eh, jak učinit eh, indickou ekonomiku více zelenou. Pokud se chceme eh, vyhnout růstu čínského typu, tak se musíme spojit a pomáhat zelenější indické ekonomice. Já jsem měl tu čest, že jsem se mohl zúčastnit diskusí s indickou delegací, která se sešla ve Štrasburku a Myslím si, že to, co řekli, jde stejným směrem jako uh, vaše diskuse. Další věc, fosilní paliva. Indie pravděpodobně ne, e, přestane používat uhlí přes noc. Otázka je, jak, jakou technologii budou používat, aby e, získali více uhlí. Mě by zajímalo, co si o tom myslí EU. Děkuji. Pan Vance? Děkuji, děkuji. Mm, to bylo, už bylo řečeno mnohokrát, ale z britské perspektivy si říci, že je užitečné eh, tady vidět příklad eh, toho, jak EU něčeho dosáhne, takže děkuji. Eh, bylo to řečeno v plénu minulý týden, nelze to dostatečně opakovat. Velice stručně my jsme mluvili o externím tlaku, o těch argumentech, které musíme používat, aby zbytek světa um, se připojil k plánům um, mm, IDCC. Jaké interní plány má komise uh, pro členské státy, jejichž domácí legislativa je vlastně oddaluje od, těch, od toho cíle 1,5. Jak komise chce toto řešit? a zmírnit, pokud to bude možné, efekty domácí legislativy v členských zemích EU, které by mohly podkopávat tento cíl. Děkuji, pan Vejtema. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já mám dvě otázky na zemědělský sektor. První je, do jaké míry komise věří, že potřebujeme nové inovace, nové praxe, nové technologie, jako e, přes eh, precizní farmování, eh, kvalita půdy pro snižování emisí CO2 na kilogram zemědělské produkce a jak se přizpůsobit klimatickým změnám. To také. Kde vidíte největší příležitosti pro zemědělství? Další otázka. Evropská unie Mm, byla více podrobná v národních deklaracích, co se týče zemědělství a jiné e, vyspělé ekonomiky, než jiné vyspělé ekonomiky jako USA nebo Austrálie. Znamená to, že EU má již lepší představu, jaké politiky chce? Moje otázka, do jaké míry a kdy můžeme očekávat nové e, nařízení pro zemědělství v této souvislosti, a kdo to bude řídit? Bude to EU, Timmermans nebo pan Verhoogen? Děkuji. Děkuji paní Kilonen. Já chci eh, pokračovat eh, v dopravy. Se nejsem překvapena, že doprava není příliš nadšená účastí v tomto postupu, ale zajímalo by mě, jak vy, eh, pane komisaři, budete eh, jednat s komisařem Vlčem, s radou, aby sektor dopravy byl více účasten na tomto procesu, protože doprava je velkým faktorem a nemůžeme ho nechat stranou. Evropa musí participovat a musí být v čele zapojení dopravy eh, do tohoto procesu. Pan. Děkuji, pan Ozling. Eh, já chci také mm, říci, že e, já mám pocit, že je tam málo o zemědělství v té dohodě. A zemědělství významně k tomu přispívá, k produkci klimatických plynů. A není jasné, zda chceme, e, e, aby tam byla větší přidaná hodnota, nebo aby zlepšovalo klima. E, tady mám jiný názor než můj liberální přítel. Zemědělství přispívá k tomu, že e, produkuje škodlivé plyny, pro, e, které škodí klimatu. Velké množství, produkuje velké množství skleníkových plynů. My přitom dovážíme miliony tun soji Ameriky, což také přispívá k tomu, že zemědělství není udržitelné. Naše systémy v Evropě jdou prům, zemědělsko-průmyslovým směrem, méně e, udržitelným směrem. Musíme podporovat ekologické zemědělství, aby se ušetřilo e, CO2. A tady se dělá málo. Já jsem vy sám jste byl zemědělským ministrem a znáte diskusi o nové zemědělské politice v Evropě. Evropa musí být aktivnější, aby podporovala udržitelné zemědělství, které přispívá k mm, omezování vypouštění e, skleníkových plynů, nikoli nárůstu. Dále stručně k téma biopaliva. Tady musíme upřímně říci, že E, nenahrazují fosilní paliva, ale pokud se špatně vyrábějí a špatně používají, tak dělají pravý opak. A tady e, musíme znovu zvážit naši roli v Evropě, aby naše cíle byly skutečně udržitelné. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Paní Evi. Děkuji vám. Velmi souhlasím tím, co řekl kolega Hazli. Já doufám, že pan komisař bude schopen odpovědět. Chci se zaměřit na otázku ETS. Využívání tržních nástroj, nástrojů eh, pro přiřešení environmentálních problémů. A využívání eh, také obchodovacích modelů. Máme určité pochybnosti zejména pokud jde o vytvoření mezinárodního eh, trhu obchodování emisemi, to znamená, že by se emise daly eh, kupovat na nějakých eh, efektivnějších platformách, ale to by vyžadovalo ještě více strukturálních investic do snížení emisí. A tím pádem ten rezervní systém, co se vytvořil, by nefungoval. Takže uvažujete o tom, jak ověřit účinnost ETS a jak zahájit eh, skutečnou diskuzi se všemi účastníky, včetně úvah o alternativách toho systému. Děkuji. Děkuji. Já chci poblahopřát panu komisaři k odvedené práci. Ale trošku mě znepokojuje určitý takový trend, který v komisi je vidět. A to, že jak si noví hráči chtějí vždycky začínat od začátku ty diskuze, jako kdybychom už tady roky nefungovali a neusilovali o něco, takže se nebere pak v potaz již odvedená práce. My tady pracujeme ze všech sil a pak jsme nuceni zase začínat od začátku. A když člověk takto se snaží, a ne, No, musíme skutečně potom začít znovu. A tak jako kdyby se vůbec nic nepohnulo vpřed. Chtěla jsem vyjadřit takovou žádost na komisi. Prosím vás, informujte nás. ohledně všech závazků členských států jak můžeme zajistit, aby tyto závazky byly splněny. Pokud budeme jen tak sedět se založenýma rukama a blahopřát si, co se nám podařilo dosáhnout v Paříži, a jistě bylo to eh, úctyhodné, ale eh, řada kolegů bych si přála ambicioznější cíle. pokud bude Evropa příliš kroků vpřed, tak samozřejmě bude izolovaná. Čili kromě toho, aby jsme byli v čele, musíme zajistit také, že ostatní nás následují. Děkuji. Nyní pan Pavloči. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že se nacházíme v okamžiku, který je pro Evropu velmi obtížný. Paříž ukazuje, že když je Evropa jednotná, tak může hrát důležitou úlohu. Myslím, že můžeme být sami se sebou spokojeni, ale nesmíme polevit v ostražitosti. Musíme nadále převádět slova v činy a jak budeme postupovat vpřed. Vracím se vlastně zpátky na začátek. V Paříži jsme měli dobrou týmovou práci, rada, komise a parlament. A myslíte si, že tato týmová práce se stane pravidlem? Za druhé. po Paříži. Nemyslíte si, že bychom měli zrychlit legislativní proces zde v parlamentu? A za třetí substanciální otázka, jak hodlá komise pomoci členským státům ty eh, závazky splnit. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, že jste se mezi nás dostavil. Já vám, bych vám rád poblahopřál k té dohodě, ale mám některé nelehké otázky. Na základě těch národních deklarací se zdá, že směřujeme spíše ke zvýšení teploty o 2,7 až 3 stupně Celsia pokud bychom měli přistoupit k 1,5 stupňům, pak bychom potřebovali radikální změnu a také hodně úsilí navíc. Má otázka na vás je eh, tato. Očekáváte, že bude možné najít energii vůli k tomuto dodatečnému úsilí, které státy to udělají z vlastní vůle? A druhá otázka, Součástí tohoto dodatečného úsilí a kroku je povzbudit investic, investory, aby investovali do technologií, které jsou šetrné ke klimatu. Ale investoři nejsou uh, slepí. Oni vědí, že mluvíme o 1,5 stupních, ale přitom se v Německu zvyšuje spotřeba uhlí, otvírá se Nord Stream 2, nejsme schopni se dohodnout mezi Francií a Španělskem, pokud jde o export solární energie. Jak tyto signály dopadají na motivaci investorů eh, investovat do eh, skutečných eh, technologií, které by snížily tedy to oteplení na 1,5. Děkuji. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Kommissar. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, i já vám velmi blahopřeji. To se neděje každý den, že se uzavře dohoda se 196 zeměmi, takže to byl velký výkon. Jde ale také zejména o realizaci. A dnes jsme slyšeli o tom, že máme sice právně závaznou dohodu, ale takto právně závazná dohoda má i slabé stránky a my bychom o nich měli hovořit. Národní závazky ke snižování emisí nejsou srovnatelné, protože nemáme jednotné standardy a tady bychom se měli zamyslet nad tím, na jakém základě tyto závazky snižovat emise můžeme vůbec srovnávat. Potřebujeme transparentnost, to je důležité pro konkurenceschopnost. My tady neustále hovoříme o ochraně klimatu, o cílích snižování emisí, ale máme tady cíl do roku 2020 Eh, mít průmyslový podíl 20% na, na, na bruto HDP a máme tady příslušnou komisařku, paní Biankovskou, a proto moje otázka, jak vypadá spolupráce s paní Biankovskou? Děkuji. Paní Suiza? Děkuji. Chtěla bych poblahopřát panu komisaři za práci odvedenou v Paříži a v přípravě. Jsem velice potěšená, že eh, diplomacie na tomto poli začala fungovat. Evropská služba pro vnější činnost tady má velký kus práce který na ně čeká, protože dohoda vstoupí v platnost poté, co bude ratifikována 50% těch, kteří přispívají k 55% emisí. Eh, je to právně závazná dohoda a jednou za pět let bude docházet k revizi. Ale já mám následující otázku, kterou eh, již položili i jiní kolegové. Mě by zajímalo, jaké sankce budou čekat ty země a podniky, které nebudou splňovat povinnosti, ke kterým se zavázaly. To je otázka, která je důležitá pro mnohé z nás. Můžete na tuto otázku odpovědět? Jakým způsobem bude Evropská komise monitorovat provádění dohody? Děkuji. Paní McKinnes. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za to, že jste přišel mezi nás a blahopřeji vám. Slyšel jste jistě o postoji z pohledu zemědělství, e, že jsou tady dvě rozdílné, e, dva rozdílné pohledy mezi tedy e, organickým bioprodukcí a tedy těmi dalšími věcmi. Oblast bezpečnosti potravin, která je zmíněna v eh, dohodě, zajímalo by mě, jak komise eh, tady eh, interně diskutuje, jak diskutujete s panem Hoganem o potenciálním zaměření politiky v oblasti zemědělství. Už jsme zahrnuli environmentální hlediska do současné reformy, ale jaké jsou vaše vize do budoucnosti po Paříži? Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Máte tady dlouhý seznam otázek a teď je řada na vás. Ty otázky nejsou dlouhé, ale jsou obtížné, takže to je problematické. Nejprve bych chtěl poděkovat všem poslancům za to, že vystoupili a francouzské předsednictví tedy odvedlo nesmírně Eh, úžasnou práci nejenom pan Fabius a jeho tým, ale také tým prezidenta Holanda s eh, Lorenz Tubiana. Eh, všichni úžasně pracovali, naslouchali všem, celý proces byl transparentní a z toho důvodu bylo možné dosáhnout tak ambiciozní dohody. A pan Florence řekl něco, co jsem zapomněl a to je vynikající práce lucemburského předsednictví a jeho týmu a také eh, týmu eh, DG Klima. Já jsem samozřejmě eh, během mého života zažil během privátní kariéry i v komisi různé týmy, ale neviděl jsem takovou angažovanost, jako jsem zažil v Paříži. V 6 hodin nebo v 5 hodin ráno jsme ukončili vyjednávání a potom jsme se vrátili v 8 hodin a potom ta, najednou to bylo mnohem lepší než v noci, protože najednou to bylo všechno jasnější a zkrátka byla tady obrovská kapacita, ochota nás podpořit, i e, pokud jde o přípravu komunikace e, komisem. Když jsem byl v mé zemi, tak jsme tam toho dělali mnoho ale pak jsme nedokázali komunikovat to, co jsme udělali v oblasti politiky. A v politice je to samozřejmě vždy velice důležité, abyste sdělovali to, co děláte, tak aby každý občan rozuměl tomu, co se děje a kdo je za to zodpovědný. Eh, hovořilo se tady o ratifikaci. Eh, komise nespěchá, členské státy mají eh, každý různý postup a bude to také věc národních parlamentů, protože to musí být ratifikováno národními parlamenty. A změna toho kyotského protokolu zatím ještě nebyla ratifikována všemi členskými státy, takže před Paříží jsme nebyli schopni to plně ratifikovat, plně ratifikovat kyotský eh, protokol a to kvůli tomu, jak to interně postupuje jak se postupuje interně v jednotlivých členských států a já doufám, že teď snad budeme schopni eh, Kyoto konečně ratifikovat, tam na to spěchám, ale eh, pak můžeme mluvit o další rychlosti. Do, problém eh, klimatických dohod je, že jsou velmi dlouhodobé a ti lidé, kteří budou mít prospěch z této dohody, to jsou budoucí generace, ne my. Potírání klimatického Eh, problému, eh, to je otázka ochrany planety pro další generace. Takže tady v podstatě eh, není ten pocit té naléhavosti na národní úrovni, protože tam je potřeba řešit ten problém, který je potřeba vyřešit hned nebo do zítřka a toto je mnohem dlouhodobější, takže je to mnohem složitější. Plně podporuji a aby se spolupracovalo mezi Evropským parlamentem, radou a komisí a také nevládními organizacemi. To je nesmírně důležité. To by mělo být pravidlem, protože tady to zafungovalo. Pokud jde o eh, revize, tady je mnoho postupů, bilancování, samozřejmě hodnotíme důsledky pařížské dohody, Eh, budeme je hodnotit na eh, radě v březnu. Tam budeme to muset celé zvážit, jaké to má implikace a tak dále. A potom tady máme rok 2018, eh, tam budeme globálně to všechno hodnotit a bilancovat. Budeme muset sledovat ty politiky, které vznikly, jak fungují a jak je budeme do budoucnosti muset změnit. V roce 2018 to budeme muset řešit. Nejdůležitější je uvědomit si, eh, že tady až tady budeme mít Takže až to, až to budeme mít implementováno, tak dospějeme k 3%. V roce 2018 budeme muset provést takovou globální reflexi nad tím, do jaké míry se plní cíle a do té doby musíme zanalizovat, jak naše politiky byly uplatňovány a jak členské státy tedy um, naplňují cíle a jak to vypadá ve zbytku světa. Pan Parňo se ptal na financování v oblasti eh, klimatu a to příslušného fondu. Máme tady těch 100 eh, miliard a pak tam máme eh, ještě ten fond a pokud je o těch 100 miliard, tak tady Každý členský stát má svou eh, eh, finanč, se financování, politiku financování klimatických cílů. Evropská komise eh, také a teď je potřeba to koordinovat, tak abychom podporovali přizpůsobování i zmírňování. My zatím tady se hodně zaměřujeme na zmírňování a méně toho děláme pro přizpůsobování a to musíme změnit. Potom tam eh, máme eh, ten eh, nástroj pro životní prostředí a máme tam fond pro klimatické změny. Máme tady také fond pro přizpůsobování v rámci Kyotského protokolu, takže máme mnoho finančních nástrojů, ale musíme lépe koordinovat to, jakým způsobem je nasazujeme a realizujeme to, co přesně závisí od eh, Evropské komise a to, co od členských států. A na to se musíme zaměřit. V tom procesu bilancování se nebudeme eh, zaměřovat pouze na zmírňování a přizpůsobování, ale také na financování. Tam je potřeba také každých pět let podávat zprávu o tom, jakým způsobem kdo s tím nakládá a každá země bude eh, hovořit o tom, kolik získali a kolik z toho využili pro realizaci eh, cílů. Pan Faria a další hovořili o problémech dopravy a tady ty dva sektory, eh, které nejsou zahrnuty do dohody kvůli tomu, že jsou specifické, Eh, nějaký členský stát se může eh, rozhodnout tu energetickou efektivitu, obnovitelné energie a tak dále, ale pokud jde o dopravu, tak tam je to mnohem složitější snižovat emise. To se musí řešit na multilaterální úrovni. Dnes toto přizpůsobuje eh, k globálním emisím pouze z 1,5 ale jak my zredukujeme emise ve všech odvětvích, tak eh, v roce 2015 mezinárodní letectví eh, způsobilo 40, 40 eh, je jasné, že pokud jde o přístup k prostředkům, tak to bude ještě posíleno eh, tím, co jsme dohodli v Paříži. Hovoříme tady o 1,5% a ve všech sektorech jednotlivé, členské, jednotlivé země budou muset eh, k tomu přispívat. A v rok 2016 bude eh, klíčovým rokem pro tyto dvě odvětví a IKO a IMO budou také muset tedy eh, na něco přistoupit. Já tady eh, spolupracuji eh, s komisařem Bulkem a budeme muset koordinovat dopravu a klima a pokud jde o naši spolupráci nebo jednání s IKM, my jsme vyvinuli velké také diplom, nebo budeme muset vyvinout velké diplomatické Eh, úsilí, abychom spolupracovali s Čínou, Saudskou Arábií a rozvíjejícími se zeměmi. A pak tady budeme mít Montreal a máme tady ten eh, systém eh, zprávy, který není vždy zcela transparentní a Evropský parlament by do toho měl být úzce zapojen. Eh, doprava, tato doprava by dosáhla podílu 43% na eh, světových emis, 33% na světových emisích, pokud bychom tam eh, nezasáhli a něco, pokud s tím něco neuděláme. Tady se musíme chopit toho dobrého přístupu, který zafungoval v Paříži. Někdo se mě tady ptal, pan, pan kolega Afronte se ptal na strategie které máme vyvinout. Máme dohodu, to je dobré, ale potřebujeme strategii k, k jeho naplňování, k jejímu naplňování. Máme eh, to, co tady prezentovaly jednotlivé členské země a tedy, pardon, jednotlivé země Každá země má eh, odlišný problém. Eh, když eh, žijete v nějaké zemi, kde je to výhodné, tak se musíte zaměřit na obnovitelné stroje a na jiných místech jsou zase nejdůležitější jiné přístupy. Takže my musíme zajistit, abychom v Evropské unii posílili naše vlastní ambice, chceme stanovit nové cíle, ale dochází k tomu, že jsou některé země, které zatím ještě ty cíle, které mají, nedosahují takže ne, a nesplňují legislativu. Takže tady je potřeba prosadit evropskou legislativu. a v případě, že členské státy tady nebudou dostatečně aktivní, tak by měly být popohnáni eh, před eh, eh, tady soud, aby se zodpovídali. Na mezinárodní úrovni probíhá toto v Kyotu, tam jsme měli závazky, neměli jsme žádné sankce, takže pouze 20 38 zemí, 28 pocházelo se Evropské, tady byly, byly země Evropské unie a v tomto případě jak jsme jednali eh, v duchu transparentnosti eh, a všech ostatních principů. A tady samozřejmě eh, jde o to, abychom identifikovali ty země, které nesplňují své cíle a potom je dotlačili k tomu, aby je začali splňovat. Tady je mnoho různých obsáhlých eh, komplexních požadavků. Máme tady proces vzájemného hodnocení a eh, jsou tady různé postupy, které se snaží eh, vysledovat, do jaké míry kdo naplňuje cíle a jsou tady technické aspekty a další aspekty a my bychom neměli podceňovat politický aspekt toho, co jsme zahájili v Paříži, protože pokud tady nebudou ty věci realizovány, tak to bude mít na národní úrovni důsledky a to by nemělo být podceňováno. Některé země to budou naplňovat, jiné to nebudou naplňovat a tady Ovšem eh, máme také veřejné mínění, které na to bude reagovat, protože to je celosvětově eh, tak. Čína se zavázala, že bez, před rokem 2030 eh, bude muset snížit, ale budou to muset učinit mnohem dříve kvůli vlastním občanům. Takže možná, že to není plně právně závazné, pokud jde eh, o eh, zmírňování, ale přesto eh, to bude mít své důsledky. My jsme v Kyoto byli velice ambiciozní, ale zbytek světa ne. Některé otázky souvisí s průmyslem. a jak budeme sdílet naše úsilí, aby ten emisní um, systém obchodování s emisemi globálně Existuje globální hnutí směrem ke kar- trhu s karbonem. Čína um, bude rozvíjet globální trh, velké části USA jdou stejným směrem, Korea jde stejným směrem, jiné země uvažují o tom systému ETS, tedy globální e, trh s karbonem. Švýcarsko bude připojeno na náš trh. Takže já si myslím, že toto je dobrá cesta před. Protože bychom mohli mít různé mechanismy, jako karbonovou daň, se všemi problémy, které to přináší, správné kalkulace, správnou částku, mm, začlenit to do obchodování, VTO, to může vytvářet spoustu problémů. A nebo trh s karbonem. My jsme naše trhy korigovali a nyní máme od povinnost to zlepšovat dál. Samozřejmě, pokud se nám podaří globální trh s karbonem, tak budou rovné podmínky globálně. Pak musíme mít ustanovení pro carbon leakage, uniky karbonu, aby e, plnění našich cíl, klimatických cílů a těch 20 e, cíl byly srovnatelné. E, práce, spolupráce s zbytkem komise jsou skutečně vynikající. Nemám problém s jediným z komisařů. Místo prezident Ševčovič to koordinujeme, spolupracujeme a snažíme se pracovat společně tomto rámci mm, tam zemědělství spolupracují s komisařem Frhojgenem, protože je potřeba eh, vidět, jak se stojí eh, zemědělství. A já se musím dohodnout s příslušným komisařem, než, um, přejdem, než s tím jdeme dál. Jak tedy nejlépe řešit zemědělství? jaká je role těch synků lesů. Eh, lesnictví, co se bude dít s inovacemi, jak to bude eh, souviset s inovacemi zemědělství z cíle 2020. V Irsku eh, třeba je hodně, v Novém Zélandě je hodně inovací, mm, společná zemědělská politika do budoucna bude jistě muset eh, zohledňovat i klimatické kroky. Jak konsolidovat bezpečnost potravin? Jak nakrmit rostoucí populaci? To bude důležité i v Evropské unii. My jsme exportéry eh, potravin do zbytku světa a naše, a naše, jak to bude v souladu s eh, klimatickými cíly. Takže jsem si jistá, že budoucí politika, kterou brzo začneme projednávat, bude mít i prvky klimatické. A to budeme muset inteligentně řešit. Pak tady byly otázky, co se děje s národní legislativou. My nyní posuzujeme, zda e, státy uplatňují ty směrnice účinnosti tam jsou problémy, ale to se změní. Pak tady byly otázky na Indii. India je, Indie je velice důležitá. Se, rychle se rozvíjí ta mější ekonomika, chtějí používat uhlí, ale současně chtějí velký rozvoj chtějí budovat silnice a chtějí technologickou podporu. A jedna z nich je zlepšení spalování uhlí. Jak si posun od tradičních způsobů spalování uhlí. Pak je tady jedna technologie CCS, Carbon Capture and Storage, kterou komise podporuje. Z technického hlediska ta technologie už existuje. Víme, jak oddělit CO2 a jak to dostat pod zem. Ale není to ekonomické. Není to. Jak to tedy e, zajistit, aby to stálo za to? Vracet to CO2 e, někam, e, jak si do, usklad, do, do skladiště. Bude to, bude to, pokud bychom ty úspěšně tuto technologii rozvíjeli, tak by bylo snažší dosáhnout toho cíle 1,5 eh, stupně. My jsme měli tedy určité problémy v Británii nedávno, to není nic nového, ale přesto to podporujeme. A e, řada dalších zemí na světě to podporuje Kanada, Austrálie, Čína. A tam je velice úzká technologická spolupráce. Pak tady byl další věc, otázka, co se děje DC a signály pro investice. Co se tam děje? My jsme četli um, zprávy mezinárodních agentur, jenom NDSCs, pro které ty dva stupně nestačí, tak dělají velké změny. Cirkulární ekonomika, vyšší účinnost lepší eh, eh, zpráva lesů. Informace, které, investice, které jsou potřeba, se závazky, které máme na eh, stole z těch 27 zemí, to je více než 13,5 bilionu dolarů, které jsou k dispozici. 8 miliard do účinnosti, další miliardy do obnovitelných zdrojů je 127 zemí, které řekly, že budou toto dělat. To je velká příležitost pro Evropu. A proto chceme změnit e, dvě směrnice, abychom, abychom v tomto mohli pokračovat. Myslím, že jsem odpověděl na většinu těch otázek. A ještě tady byla ekologie a zemědělství, jistě. Já jsem byl zodpovědný za tehdy za biopaliva. Je jasné, že musíme podporovat eh, ekologickou produkci zemědělství. My jsme dospěli na milion 500 tisíc hektarů. Jsem byl ministrem a důležité je, že aby spotřebitel viděl rozdíl mezi produkty. Některé trhy v Unii si cení více ekologických produktů než jinde. Tam, kde jsou ty rozdíly v cenách příliš velké. Takže musíme ten příspěvek rozdělit. Klimatické, eh, jako, jaký, jak přispívá tento typ produkce. Biopaliva, tam jsme udělali chyby v minulosti. Ty nesmíme do budoucna opakovat, ale je to velká příležitost. To biopaliva. A komise přijde s příslušnou legislativou, abychom neudělali stejné chyby. My jsme vytvořili problém tím, že jsme se snažili řešit jiný. A teď musíme, my musíme řešit teď více problémů, aniž bychom vytvářeli další. Tržní mechanismy, problémy s e, e, obchodování s emisí. My jsme se v Paříži snažili dosáhnout dohody, udělali jsme to s Paříží, teda pardon, z Brazílií, tak, aby mm, tržní mechanismy byly ve finální dohodě. Třeba zajistit, aby mm, to bylo ve prospěch životního prostředí a ne jako v minulosti jenom na papíře. Pokusme se to dále rozvíjet. V další COP budeme muset tyto mechanismy rozvíjet. Máme něco pozitivního, z čehož profitují všichni, hlavně životní prostředí. Máme úspěch v Brazílii, někdo se zeptal, co se děje s Já výboru dám informace o tom, jak to funguje, jaké to mělo důsledky až do současnosti. Takže to poskytneme. Paní Gardiny. Jak eh, bychom měli kontrolovat kompromis? Eh, odpovědnost, eh, peer review, stock taking na globální úrovni. I když to není to takzvané name and shame, tak to vlastně vytváří veřejné mínění. Protože Klimatické akce, obnovitelné zdroje budou mít podporu veřejného mínění. Ti, kteří budou proti, budou potrestáni veřejným míněním. Je velice málo zemí, kde veřejné mínění ještě ne, nemá jasno. Jedno z nich je USA tedy. Problém je s národní politikou. Veřejné mínění nevládní organizace, tak tam ta situace není stejná, ale systém, který mám, který jsme vytvořili, Eh, stocktaking, mm, peer revize. To jsou mm, způsoby, jak zvyšovat ambice jednotlivých zemí. A pak je tady jiná věc. Eh, eh, A zainteresovaní aktéři jsou rychlejší než politici. Oni již jednají. Jedou směrem k čisté energii. To je realita. Investice do této oblasti jsou stále větší. Zaměstnanost. Eh, eh, jediná zaměstnanost rostla pouze v tomto sektoru během finanční krize, takže to je nezastavitelné. Možná to bude mít větší dopad než NDCs. Otázka pana Janoviče. Pokud, kdybychom neudělali nic, z 37 na 48. Před Paříží tento, to bylo velmi pozitivní. A nyní se musíme zamyslet nad tím, jak zvyšovat eh, ambice na 1,5, 2, 1,5. Musíme vidět, nejdříve vidět, jak to funguje u nás a pak kolektivně posoudíme situaci se zbytkem světa. Myslím, že jsem řekl všechno, jestli ne, tak se omlouvám. Data o tom, jak ETS funguje, co se děje v invest, sektoru investorů, informace poskytnu. Děkuji. děkuji, děkuji za výsledek eh, tedy klimatického summitu v Paříži. Tím myslím, že můžeme dokončit jednání. Další zasedání bude 14. ledna. Šťastné, veselé, hezký nový rok všem.